je pan Claude Rollin. Monsieur Rollin, Claude. Pan Claude Rollin. Paní předsedkyně, Směrnice týkající se vysílání pracovníků je čím dál tím citlivějším tématem pro zaměstnance i pro šéfy podniků, zejména v oblasti stavebnictví a silniční dopravy. Každý den se na mě obracují zaměstnavatele i občané, eh, protože sociální dumping se stal velmi početným jevem, eh, který eh, znamená, že je evropský projekt čím dál tím víc odmítán a musíme bojovat proti tomu. Směrnice vykazuje určitou slabinu. Máme tady eh, nutnost pro odpovídající transpozice do národních legislativ, ale je třeba, abychom to udělali ctižádostivým způsobem, aby to nevedlo k nekalé konkurenci a ke zneužívání. Eh, národní orgány i evropské úřady by se měly opírat o zkušenost jejich sociálních partnerů a proto musíme se podívat na modality, které bychom měli zrevidovat eh, v této směrnici. Děkuji vám a nyní je na řadě pan Čava Molnar na minutu. Vážená paní předsedkyně, já chci začít uh, ale se smutným citátem. Pane poslanče, vypadl vám mikrofon. Is it okay? Well, speak, please. Okay. So idézettel Chtěl bych začít citátem. Nepřejeme se lidi s různou eh, kulturou, s různými vlastnostmi, zvyky. Nechceme, aby tyto lidé byli eh, mezi námi, chceme zachovat Maďarsko jako Maďarsko. Tato hrůzná věta nebyla vyslovena žádným politickým extremistem, ale naším premiérem, panem Orbánem, eh, včera v Paříži. Jedná se o rasistické, otřesné prohlášení. Je to urážka francouzského národa a obětí útoku. Maďarský premiér považuje imigranty za samotnou eh, nejhlubší příčinu všech eh, problémů. Já sám jsem byl v Paříži přítomen a Viděl jsem, že tam nešlo o vylučování kohokoliv, ale o evropské ideály a hodnoty. A právě z tohoto důvodu musíme říct že celá, zcela jasně v Evropském parlamentu, že premiér Viktor Orbán nehovořil jménem Maďarů. My se takto nechováme, stále věříme ve svobodu eh, a bratrství. Angel Čambasky, auch für eine Minute. Příštím řečníkem je pan Čambasky, také jedna minuta. Pane Госпожо председателстващ, уважаеми колеги, на фона на събитията от Париж... Drazí kolegové, v kontextu nedávných událostí v Paříži které byly projevem islámského terorismu proti evropským hodnotám, jsem zneklidněn perspektivou tisíce nelegálních migrantů vstupujících do Evropy. A tito také vstoupí do Bulharska. A nedávné události znamenají, že třeba reagovat na systém těchto Eh, utečenců společným evropským způsobem na základě obhajoby našich hodnot. Není možné eh, přijímat a nechávat u nás imigranty, kteří nedostali udělenou eh, a schválenou žádost o azyl. Je třeba hájit naši bezpečnost a naše hodnoty. Děkuji. Další řečnici je paní Bastareča. Jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ve Venezuele dochází k politické eh, persekuci, omezování médií, internetu, dochází k mučení, eh, uvězňování oponentů. Jedná se o realitu, která je zcela jasně prokázána. Je třeba, eh, abychom si uvědomili, že se jedná skutečně o naléhovou situaci Celá řada lidí stráví nelegálně dlouhé období ve vězení. Je třeba odsoudit jménem Evropského parlamentu tuto situaci. Myslím si, že je eh, potřeba to říci za eh, celý parlament. Bohužel většina parlamentu Naštěstí většina parlamentu se jasně eh, tři čtvrteční většinou vyslovila proti porušování lidských práv a občanských práv. Je potřeba abychom se znovu takto jasně vyjádřili proti činům, ke kterým dochází a které vidíte také na tomto obrázku eh, Rosy, za kterou stojíme a můžeme eh, Rose slíbit, že uděláme maximum eh, pro její osvobození. Nyní pan Silikiotis. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně. Od 6. ledna Turecko opět pokračuje ve svých operacích a proniklo také do výlučné kyperské ekonomické zóny, kterou ohrožuje. Tímto dochází také k porušování eh, svrchovaných práv Kyperské republiky a eh, nepřispívá to k vyřešení kyperské otázky. Proč Evropa nekoná? Evropský parlament by měl vyzvat Ankaru, aby upustila od této ilegální invaze a eh, svou loď stáhla z kyperských vod. Turecko nesmí eh, nadále zneužívat mezinárodní nerovnováhy a porušovat svrchovaná práva členských států EU a také eh, eh, práva evropských ropných společností. Očekáváme skutečně konkrétní opatření aby Turecko odtáhlo a aby se zřeklo této politiky. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Jody Sebastian vážení eh, kolegové. Minulý eh, rok eh, jsme se dozvěděli dobrou zprávu o léčbě žloutenky typu C. Objevily se nové léky které jsou nyní k dispozici, ale pacienti, kteří eh, mají tuto chorobu, bohužel nemají přístup této léčbě, protože vláda omezila použití těchto prostředků na eh, malý počet nemocných. Pacienti eh, umírají každý den dva pacienti na žloutenku typu C čekají na reakce, jak říkám, španělská vláda se rozhodla šetřit na lidských životech. Je to eh, ústupek farmaceutickým společnostem, které se stanovují vysoké ceny. Evropská eh, komise nás eh, podporuje, ale přitom pacienti umírají kvůli postupu španělské vlády. Děkuji, pane Sebastiáne. Nyní pan Tim Aker. Bylo nám, řečeno, že musíme se trvat v EU kvůli zaměstnosti. Řekněte to 220 členům mého volebního obvodu, kteří přišli o práci, když tam eh, eh, zavřeli eh, dveře elektrárny. Všechno to bylo způsobeno, protože Ed Miliband byl eh, vlastně tajemníkem státu a měl eh, na starosti klimatické změny. Je nutno se zeptat pana Milibanda a jeho kolegy, proč nedělali nic, aby zachránili tato místa. Eh, dny, kdy strana Labouristů hledala nová pracovní místa, jsou ta tam zapomněli na náš lid a v květnu Eh, budou ale hodnoceni podle svých eh, eh, činů. Děkuji vám a dalším řečníkem je pan Šoltern Balco. Děkuji vám, vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vybudování plynovodu South Stream by nabídlo alternativu při dodávkách surovin do Evropy. Dodávky by tak byly bezpečnější, ale neférová pravidla volné hospodářské soutěže v Evropě tomu brání. Dodávky plynu pouze do Německa prostřednictvím tohoto plynovodu všem problémem nejsou. Charles de Fer Spojených států v Maďarsku prohlašuje, že South Stream ohrozí bezpečnost dodávek do Evropské unie, protože to není v našem zájmu. Já si myslím, že Evropská unie se musí jednou provždy rozhodnout, eh, eh, v čím zájmu chce eh, existovat. A zda chce být spojencem Spojených států anebo svých občanů. Mariana Petir. Dalším řečnicím je paní Mariana Petir. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jako osoba, která obhajuje eh, právní stát, žádám, aby Evropská komise žádala Srbsko, aby zrušilo eh, přílohy eh, zákona o organizaci státních orgánů v řízeních, trestních řízeních za válečné zločiny. Pokud to Srbsko neučiní, pak nebude moci pokračovat na cestě k přistoupení Evropské unii, protože ohrožuje zájmy chorvatských občanů. Srbsko se snaží soudit eh, chorvatského občana za eh, zločiny eh, vůči srbskému občanovi, ale na chorvatské půdě. Je to absurdní. Vejko Mareč, chorvatský voják, byl unesen na území Srbska, byl tam zadržován po dobu pěti let. Proto požadují, aby Evropská komise žádala, aby Srbsko zrušilo příslušný zákon, aby pan Marič byl přesunut do Chorvatska. Děkuji. Děkuji vám. A dalším řečníkem je pan Jiří Pospíšil

Děkuji, paní předsedkyně. Já chci informovat poslance o hrozném trestném činu obchodování s lidmi, především obchodování s dětmi. Obchodování s lidmi je vůbec nejrychleji se rozvíjející kriminální odvětví na světě, představuje obrovské příjmy, 1,2 milionu lidí eh, jsou obětmi tohoto trestného činu každý rok. Eh, celkově eh, prožili v otroctví eh, svůj život 27 až 35 milionů lidí. Já chci eh, podpořit kampaň No Child Taken. Je potřeba soustředit se na 50 tisíc nejzranitelnějších dětí, pomoci jim prostřednictvím vzdělávání, odborného vzdělávání, pomoci jim vymanit se z chudoby. Doufáme, že toto pomůže tyto děti ochránit před obchodováním každých 30 vteřin je, eh, dojde k obchodování eh, s dítětem a je potřeba vyslat jasný signál eh, únoscům, říci, že toto je otřesný zločin a děti musí být po celém světě před takovouto trestnou činností ochráněny. Alfred Sand. Děkuji a dalším řečníkem je pan Alfred Sand. Děkuji, paní předsedkyně. V uplynulých letech jsme vytvořili silnou bezpečnostní strukturu pro eurozónu eh, na základě eh, různých eh, instrumentů, které mohou monitorovat finanční sílu jednotlivých členských eh, států. A to vyvolalo dojem, že věci jsou pod lepší kontrolou. Proč je tomu pak eh, tak, že eh, vývoj například v Řecku způsobuje starosti. Projekt eura je politický a právě z tohoto důvodu je příliš důležitý na to, aby selhal. To znamená, že se musíme zaměřit na jeho silné i slabé stránky. Projekt spočívá na obrovském měkké síle Evropské unie, ale od prvopočátku eurozóna nebyla optimální, protože neměla potřebné federální struktury eh, ke spevnění a ekonomické divergence se zvětšují. Využití technického pozitivismu ehm, eh, se zvrtlo v eh, politický fetišismus, který může podkopat Unii. Mnohé směrnice eurozóny musí být obnoveny, protože jsou zastaralé, musí být obnoveny politicky a nejenom technicky. Děkuji. Děkuji vám a dalším řečníkem je pan Joachim Starbaty. Paní předsedkyně, rád bych vám podal informaci o zážitku v bruselské kanceláři, který sdílím mnoho, s mnohými z vás. Eh, najednou eh, prostě zhaslo světlo, vyskočil jsem, eh, chtěl jsem se dostat před vytažený šuplík k mému pracovnímu stolu a najednou zase jako obratem ruky se světlo rozsvítilo, za půl hodiny to bylo to tež. No, chápu to. Už teď mé kanceláři nějak instalováno nějaké čidlo, které má hledět na to, zda je někdo v místnosti, či zda se nezapomnělo zhasnout světlo. Nevím, jestli to znova uspoří energii, ale hlubší smysl bude asi spočítat v tím, že se musíme pohybovat, vstávat a mávat rukama, abychom signalizovali, že jsme v kanceláři. Je-li toto vyžadováno, paní předsedkyně, abychom večer provozovali sport na našich poslaneckých kancelářích, tak bych navrhoval, abychom tento rytmus zasedání zkrátili ještě více, abychom měli více možností provozovat takovýto druh eh, sportu. My váš návrh přeskoumáme ale pohybovat se můžete i jinak, tím, že budete rychle kráčet od jedné kanceláře k druhé. Dalším řečníkem pan Ilian Čučup. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, по стечение на обстоятелствата... Vážení kolegové, události, které se odehrály minulý týden, znamená, že jsme stále ještě v šoku nad teroristickým atentátem v Paříži. Atentátem, který byl odsoudě, odsouzen předsedou naší strany je třeba, aby multipluralita a rozdílnost byla zachována stejně jako projev svobody. Já bych rád, abychom si uvědomili také, že v Bulharsku došlo k určitému a na chronickému vývoji. Už jsem o tom hovořil na zasedání v listopadu. Jedná se o frakci, kterou ustanovilo volební komise v mé zemi Eh, která mě zažovala, protože jsem využil eh, své možnosti hovořit bulharsky, ale řeklo se mi, že jsem porušil článek 10 a článek 9 týkající se porušení uh, práva menšin. A já tuto otázku tady znáším, protože já miluji svou zemi a přeji si, aby dostávala našim evropským hodnotám. Děkuji vám, děkuji a nyní pan Metkrse. Děkuji, paní předsedkyně abychom donutili eh, Iry zaplatit eh, 43 eh, ztrát z bankovních eh, z bankovní krize, která eh, způsobila finanční problémy řadě lidí. Došlo ke zvýšení daní, došlo ke zvýšení eh, neférovému, nespravedlivému zvýšení plateb za síťové služby. Je to vše nepřiměřené a irští občané říkají, že už mají všeho dost. Desítky tisíc domácností občanů se spojily v boji proti těmto daním. Irská vláda Eh, nechce přistoupit na tyto požadavky, ale přitom jde o jasné útoky proti domácnostem a jejich rodinným rozpočtům. Irská vláda nyní eh, zavedla eh, opatření, která měla směřovat k úspoře spotřeby vody, což ovšem ve skutečnosti byla pouze zástěrka daň z vody bude novou eh, neférovou politikou, která je namířena eh, proti domácnostem a jistě budou eh, přibývat další úsporná opatření. Děkuji. Další řečnici je paní Medeli. Drazí kolegové, včera v Paříži a všude Evropě, dokonce v celém světě, nás byly miliony, abychom řekli, nebojíme se, nemáme strach, jsme zde, abychom obhajovali naše hodnoty proti útokům na svobodu projevu, proti společnému soužití. My jsme odvětili, my chceme zůstat společně a tato vůle je šanci a příležitostí po té hrůze, kterou jsme prožili. Včera jsme zažili jednotu v mnohosti a v rozdílnosti a ukázali jsme, že je možné semknout se více, než když předtím můžeme společně budovat Evropu, nevylučovat nikoho. Evropu, kde každý bude mít eh, své místo, Evropu, kde už nikdo nebude ohrožen, protože je novinář, žid, migrant, policist či žid, eh, už toho bylo dost. Musíme říct silným hlasem, my jsme semknuti. Potřebujeme celý svět proto, abychom budovali naše společnosti všude na světě. Když se podíváme na to, co se stalo, <clears throat> vidíme, že to neohrozilo naší demokracii, naopak musíme je dostat, musíme si uvědomit tuto odpovědnost. Děkuji nyní paní Julia Moj. Vážená paní předsedkyně, chtěla bych poukázat na jedno nebezpečí, které se vyskytuje eh, na malém ostrově ve Středomoří, totiž eh, na Sardinii, eh, kde by mohl být skladován radioaktivní odpad poté, co jsme byli eh, zahlceni eh, vojenskými základnami, jsme nyní eh, ještě i um, jaderným odpadem. Místní úřady ale nevypovídají nic o tom, kde by tento radioaktivní odpad měl být skladován. A mm, z toho vyvstává obrovské nebezpečí pro tento ostrov. Mohl by se stát eh, ke skládce jedu eh, v Evropě. A proto bych chtěla vyzvat eh, komisi, aby toto kontrolovala a dbala nebezpečí dříve, než bude pozdě. Děkuji a dalším řečníkem je pan Fontulis. Děkuji. pane předsedkyně, kolegyně, kolegové. Máme co činění s násilným vývojem v Evropě. Samozřejmě všichni násilí odsuzujeme, ale v Řecku pouze slovy a nikoli činy a skutky. A teď Mm, dochází k ohrožení v Řecku. My jsme se obrátili na policejního předsedy a žádali jsme na, o, o ochranu pro e, naše poslance, ale bohužel jsme nedostali žádnou odpověď. A rád bych poukázal na to, e, že e, v našich kancelářích e, byly dokonce grafity, a v předvečer vánočních oslav eh, mm, se opět opakovala ohrožení nás našich kancelářích a sdělovací prostředky to prostě zametly pod koberec. Eh, My žádáme Evropský parlament o ochranu, když není schopna nás ochránit vlastní vláda a žádáme o to, abychom byli chráněni 24 hodin denně už musíme naříkat nad dvěma oběťmi a doufám, že nedojde k dalším. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Jorgos Kurcos. Děkuji vám, paní předsedkyně v Řecku proběhnou 25. ledna volby, což znamená, že e, mezinárodní média již nyní začínají hovořit e, o případném exitu, tedy odchodu Řecka z eurozóny. E, řada z nich to odhaduje s pravděpodobností 25%. Slyšel jsem, že pokud Řekové a Evropané zůstanou důslední, tak že vše bude pokračovat v pořádku. Všem, co musíme nyní udělat, eh, za prvé je potřeba dodržet eh, to, na čem jsme se shodli a za druhé musíme přistoupit k restrukturalizaci dluhu až na 50 let, aby měla ekonomika šanci se vzpamatovat. Pokud budeme rychlí a efektivní, tak máme možnost uh, odrazit negativní dopady na naše hospodářství a snížit pravděpodobnost odchodu z eurozóny na nulu. Kyrco si prosím tež, pro, promiňte prosím, že jsem vás vyzvala ke skončení, ale čas nebyl správně nastaven. Dalším řečníkem je pan Daniel Buda, kterého ovšem nevidím. To znamená, že další řečnicí je paní Thun und Hohenstein. Paní předsedkyně, Asi všichni budete obeznámeni se situací, kdy v některých eh, členských zemích se vlády starají o lidská práva, zatímco jiné členské státy vracejí eh, osoby eh, do svých zemí původu. Chtěl bych, chtěla bych hovořit o Muratu Karabajevi, který eh, získal azyl v Polsku ale nyní může být odeslán zpět eh, do své země původu a to prostřednictvím Španělska. Chtěla bych apelovat na vás, na všechny, abyste nevraceli osoby, které jsou eh, eh, vystaveni nebezpečí eh, nehumánního zacházení a mučení v zemích původu. Musíme učinit vše, co je v našich silách, aby ti, kteří získali azyl v jednom členském státu, byli chráněni v celé Evropské unii. Děkuji. Děkuji vám. Pane Budo, vy se dostanete na řadu v dalším kole EPP. Nyní má slovo pan Tonino Pitula. Děkuji. Paní předsedkyně, od začátku roku v Chorvatsku kategorie drobných eh, rybářů již nadále neexistuje. 10 tisíc drobných rybářů tak ztratilo právo vlastně zajistit si své živobytí tradičními prostředky a žít na ostrovech. Život na ostrovech je již tak kvůli nedostatečnému propojení s pevněnou velice obtížný. Udržitelnost eh, rybolovu je samozřejmě důležitá věc, ovšem jde také o to, jak drobní rybáři nakolik mají přístup k prostředkům a nakolik drobný rybolov odpovídá za škody na udržitelnosti. Samozřejmě, že je mo- možné situaci zlepšit, ale je lépe jít eh, jinou um, cestou. Evropská legislativa definuje různé kategorie rybářů, včetně sportovních eh, rybářů a eh, Evropská unie vždy uznávala různorodost Eh, ve, vybor, eh, v rybolovu. Myslíme si, že není možné tímto způsobem atakovat drobné rybáře, naopak musíme udělat maximum pro to, abychom drobný rybolov v našich státech zachovali. Danke. Děkuji vám a další řečnici je paní Kaše Pokěnge. Grazie, eh, Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Evropa eh, promluvila v Paříži jediným hlasem, vyslovila se jednotně na obhajobu demokracie a svobody projevu. Chceme takto ochránit všechny země před eh, extremismem, ale nesmíme zapomínat ani na Afriku. Před několika týdny v tomto sále eh, byla předána Sacharovová cena doktorovi Mukwebemu. Před několika dny byly ovšem zmraženy účty nemocnice, kterou doktor Mukwebe řídí. Je potřeba se postavit proti případům porušování lidských práv, tak jako tomu došlo ze strany eh, konžské vlády. Nesmíme kvůli Paříži zapomínat i na jiné země, včetně Konga nebo mm, na Boko Haram, který šíří eh, strach eh, na africkém kontinentě, což se stane předmětem rozpravy Evropského parlamentu v tomto týdnu tomto týdnu. Došlo k útokům také v Kamerunu. Ani na to nesmíme zapomínat. Neměli bychom zapomínat na naději, kterou představují představují naše eh, děti, eh, které se eh, postavily proti útokům. Evropa musí být vedena, musí vést mezinárodní síly proti tomto druhu terorismu. Markus. Děkuji a nyní pan Markus Precel. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Dovolte, abych projevil hlubokou úctu novinářům a karikaturistům, kteří padli ve své službě v naší liberální společnosti v Paříži abych projevil účast policistům, kteří byli zavražděni, protože sloužili své zemi a dalším obětem, protože zemřeli jenom proto, že jsou součástí společnosti, kterou teroristé tak nenávidí. Můj soucit náleží rodinám a všem blízkým obětí. Ovšem moje obava, eh, se, eh, moje obava se adresuje na Evropu, která zcela jistě musí uvažovat o své vině na tomto zločinu je třeba, aby eh, daleko efektivněji povstala proti takovéto teroristické byť nepříliš velké jednotce. Zdá se, že toto Evropa promeškává a raději diskutuje jenom o hodnotách, ale my nepotřebujeme jenom diskusy o našich společných hodnotách, ale potřebujeme činy, aby naše společnost byla silká proti těmto extremistům, kteří vraždí. Děkuji vám, pane Precel, a nyní paní Angelika Nibler. Děkuji, paní předsedkyně. Po tragických událostech v Paříži cítíme smutek, pohnutí a také strach. Máme strach z toho, že nevíme, jaké důsledky budou mít události uplynulého týdne pro náš další život. Opět se nám bolestivě ukázalo, že svoboda a demokracie jsou hodnoty, které musíme hájit. Svobodná společnost je hodnota, a e, za níž e, stojí se brát e, vší sílou a vždy proti všem ohrožením z celého světa, protože liberální demokracie je velmi zranitelná rostlinka, která musí být chráněna. Volání po zavedení trestu smrti anebo opětovného zavádění ochrany dat anebo omezení imigrace, které slyšíme z pravého kouta, nejsou ne, jsou nejenom nesprávné reakce, jak minulost ukazuje, jsou také hrozbou pro společnou pro svobodnou společnost, v níž žijeme. Potřebujeme více demokracie, více svobody slova, více právního státu a potřebujeme odvahu tyto hodnoty bránit správnými prostředky. Děkuji. Děkuji paní Mlinár a e, nyní má slovo pan Daniel Buda. <clears throat> Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl poukázat na neúnosnou situaci v Rumunsku. Rumunsko, eh, Rumunskem je zacházeno jako ze zemí druhé třídy. Eh, Rumunsko přistoupilo k EU a to bylo uznání jeho snah, ale přistoupení k Schengenu nebylo odsunuto z důvodu určitých bezpečnostních opatření. Dnes ale už těmto opatřením vyhovujeme a to to bylo také uznáno. Rumunsko je eh, skutečně bezpečnostní eh, eh, baštou a přesto přeze všechno je vstup do Schengenu nadále oddalován a to z důvodu záminek, které nejsou seriózní. To vede k pokusům o nekalou soutěž rumunských podniků a také to brzdí výměnu zboží a služeb pro Rumunsko a proto je nutno jasně prohlásit, že Rumunsko musí být postaveno na roveň s ostatními členskými zeměmi EU a e, musí se těšit všem právům. Rumunsko, e, respektive přistoupení Rumunska k Schengenu není pouze naše právo, ale i povinností EU. Dalším řečníkem je Petr Niedemöller. Um, 2011-ben ez a ház elfogadta az Euró... Děkuji paní předsedkyně. V roce 2000 2011 byla přijata strategie pro Romy. Byla k tomu zpracována celá řada dokumentů, ale situace se příliš nezměnila. V Evropě v současné době romská komunita, pokud jde o bydlení, kulturu a další záležitosti, čelí diskriminaci. Navzdory této skutečnosti se nedomnívám, že by Evropský parlament či Evropská komise považovali eh, situaci za správně řešenou. Já nevím, kdo je odpovědný za záležitosti Romů v Evropské komisi, my ale přitom hovoříme o evropských občanech, eh, občanech jako jste vy, paní předsedkyně, či já. Myslím si, že by tedy Evropský parlament a komise měly udělat více, aby účinně řešili problematiku Romů. Děkuji. Děkuji vám, pane Niedermüllere. A nyní paní Beatrix von Storch. Vážená paní předsedkyně, děkuji vám mnohokrát, milí kolegové. Nejenom politici dělají politiku, stačí jedno jediné slovo a, tako, a to slovo je Grexit. Grexit Eh, o něm se hovoří z německých vládních kruhů, alespoň to nedementují, ale to není nic jiného než klamání. Klamat má být německý volič, který má souhlasit s třetím řeckým záchranným balíčkem a má se ohrožovat také řecký volič, který nemá volit Syrisu, ale to je vněšování se do demokratických voleb v demokratické zemi. To považuji za přízemní a antidemokratické eh, protože by to znamenalo ztrátu pracovních příležitostí, ale bude nás to stát také ubytek demokracie. Měna není srdcem Evropy. Srdcem Evropy je demokracie a musíme chránit ji. Děkuji vám.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 și au șocat o lume întreagă. Útok na eh, Charlie eh, Hebdo je útokem na Francii. Francie je v šoku stejně jako zbytek eh, světa. Je potřeba prokázat solidaritu francouzským občanům a evropským občanům, aby se nenechali zastrašovat teroristy, aby zůstali svobodní, aby se zasazovali o svobodu, práva a Eh, svobodu vyjadřování. Musíme bojovat s terorismem, netolerancí náboženské povahy a musíme být silní při obhajování našich institucí, které bojují s terorismem. Musíme vytvořit efektivnější společnou strategii pro podobné eh, případy. Je třeba vyjádřit teď maximální podporu eh, postiženým rodinám a všem blízkým obětí. Je suis Charlie. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Ugbaji. Děkuji vám, paní předsedkyně. V prosinci se hovořilo o rizicích deflace v eurozóně. A znamená to, že to snížilo ještě spotřebu a zvýšilo nezaměstnanost. E, ovšem budou opatření dostačující. Je důležité, aby již neexistovala politika přísných úspor, která měla nejenom negativní dopad na občany, ale také negativní ekonomický dopad. A potom ten plán, co předložil předseda komise Juncker. Myslím, že dnes musíme jít nad jeho rámec a je třeba podporovat investice a vytvářet proto příslušné fondy. A je třeba také působit proti rizikům, protože se tady projevují limity ochoty k soukromým investicím a akcionářů je třeba podporovat hospodářský růst a zaměstnanost. Děkuji. Děkuji vám, pane Baje. A posledním řečníkem na mém seznamu je paní Eugenia Clara Aguilera Garcia. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci eh, podpořit eh, oběti frankistického eh, režimu. Komise pro lidská práva OSN říká, že uznání eh, útlaku patří do eh, společné historie a je potřeba zachovat tuto památku. Jsou to traumatizující zážitky a souvisí s tím obrovská bolest rodin, které trpěly za frankistického režimu, nicméně je potřeba uchovat eh, tuto hysterickou památku. Socialistická vláda navrhla zákon, eh, který byl paralizován a zmražen současnou lidoveckou vládu. Rada v Andaluzii eh, řekla, že chce připomenout oběti frankismu a to formou regionálního zákona. Nicméně je teď na lidovecké vládě Španělska, aby eh, vrátila obsah eh, tomuto eh, zákonu, který chce ocenit památku obětí frankistického režimu. A proto bych chtěla ráda poukázat na tuto záležitost na našem plénu. Děkuji, paní Garcia. Tím jsme uzavřeli seznam řečníků a příští schůze se koná zítra v úterý 13. ledna 2015 od 9 do 15.30 eh, a pak eh, až do 22 hodin. Pořad jednání je k dispozici na webových stránkách parlamentu a schůze je tímto ukončena. Přeji vám příjemný večer.